Dobře, kolegové, dámy a pánové, začneme. Jsou dvě minuty po třetí hodině. Všichni máte program. Pokud nemáte žádné námitky, navrhuji, že program schválíme. Námitky nejsou, takže program je schválený. Bod dvě jsou oznámení předsedy a já vás musím s velkým zárnutkem informovat o tom, že náš kolega, člen výboru INTA a koordinátor Eduard Ferro 1. února zemřel. Pan Ferron byl členem výboru INTA od roku 2015 a já bych rád vyjádřil upřímnou soustrast rodině a kolegům pana Ferána a rád bych vás poprosil, abyste povstali na minutu ticha. Děkuji. Další oznámení. Toto zasedání se také jako obvykle vysílá na internetu a máme k dispozici tlumočení. Mluvte prosím nahlas a zřetelně, aby bylo tlumočení možné a návštěvám z celého světa, zejména z Evropy, vítám vás. A v neposlední řadě chci zmínit, že máme novou kolegyni na sekretariátu, je to Monika Migo, která už tady na sekretariátu pracuje neformálně delší dobu, ale oficiálně začíná teď, takže vás vítáme a přejeme hodně štěstí. Bod 3, to je bod, který máme společný s, výbor, s, s výborem pro rozvoj a jsem rád, že tady mám také spolupředsedkyně výboru pro rozvoj Lindu McEwan. Možná si vzpomínáte, že jsme přijali velice dobrý předpis k takzvaným konfliktním minerálům. Nařízení o konfliktních minerálech abychom zajistili závaznou povinnost od dolu až po hotový produkt, po tavírny. To bude plně platit po počátečním období čtyř let od 1. ledna 2021. Je to trošku dlouhá doba, ale na druhou stranu v tomto předpise je celá řada důležitých věcí. Samozřejmě ta legislativa je eh, samozřejmě jenom jedna součást celé hry. Tato mince má i druhou stranu. A to je otázka, jak vylepšit situaci přímo v terénu, jak připravit podporu správným způsobem a proto komise má zajistit, že vedle implementace nařízení bude ten proces implementace také včas a řádně zajištěn. A to je také bod pro dnešní jednání a já předám slovo spolupředsedkyni. Děkuji, Bernde. Děkuji, že jste souhlasili se společným zasedáním našich dvou výborů. Jak říkal Bernd Lange, jde o konfliktní minerály. A my jsme tehdy říkali, že nestačí dohodnout se na nějakém předpise, ale potřebujeme také celou řadu doprovodných opatření. Na tom parlament trval. A já myslím, že komise tehdy zveřejnila sdělení, eh, kde bylo něco o těch doprovodných opatřeních, ale to bylo před časem. Jedna z, byla to jedna z prvních věcí, kterou jsem udělala jako předsedkyně tohoto výboru. A pokud vím, tak teď po třech letech komise na konci roku 2017 předložila určitý balíček. Souvisí to s programem pro globální veřejné statky a výzvy. Hodnota je 5,4 milionu eur a zpravuje to eh, Nizozemská podnikatelská agentura. Jde o to, abychom se teď dozvěděli o něco víc o tomto balíčku od Evropské komise abychom se zamysleli nad tím, jestli je to ta poslední věc, nebo má komise pocit, že tím splněla všechny své povinnosti, nebo je to začátek dobrovolných opatření, která pomohou zajistit, že tyto eh, předpisy, tato legislativa bude úspěšná. Já jsem minulý týden byla ve Středoafrické republice a musím říct, že zajistit, že konfliktní minerály se budou řešit, by měla být klíčová priorita pro Evropskou unii a pro parlament. Takže děkuji Berndovi Langovi a děkuji komisi. A ještě než požádáme komisi, aby reagovala, dám slovo našem dvěma zpravodajům. Za INTA je to pan Winkler, za DV pan Venta. Prosím. Uh, chairmanem. Pane předsedo, vážení spolupředsedové, eh, mnohokrát děkuji. Samozřejmě, jak víme, a možná si pořád ještě vzpomínáme, kolik práce nás to stálo, všech pravod, všechny zpravodaje, všechny spoluzpravodaje, všechny pracovníky v našich výborech, jak DV, tak INTA. Vzpomínáme si, že v červenci 2017 bylo nařízení podepsáno a vstoupilo v platnost. A teď máme pár let, než se začne uplatňovat. A víme, že komise musí podniknout celou řadu významných kroků. To tež platí pro členské státy. A opravdu nás opravdu zajímá, jaké jsou některé z těch klíčových prvků. Především jde o to, jestli nastal nějaký pokrok, co se týče pokynů, které pomohou hospodářským subjektům v Evropské unii, jestli máme nějakou příručku a tak dále. Pak je samozřejmě důležitá otázka status příslušných orgánů členských států. Mají už je vůbec a co se děje v členských státech? A může komise nějakým způsobem těmto nově vzniklým příslušným orgánům pomáhat. A potom eh, ve výboru pro mezinárodní obchod se velká pozornost věnuje malým a středním podnikům, těm nejmenším hospodářským subjektům Evropské unii. Těm je potřeba pomoct, aby dokázali dodržet požadavky na eh, řádnou zprávu nebo řádné, řádný postup v této oblasti konfliktních. Eh, minerálů máme nějaký způsob, jak pomoct těm malým a středním podnikům? A to se týká i překladu pokynů OECD, aby naše malé a střední podniky měly k těm pokynům přístup. Jak víme, vícejazyčnost je pro mnoho malých a středních podniků v celé Evropské unii velká výzva. A potom pokud budou nějaké připomínky k tomu, jak jsou na tom naši globální partneři. Projevují se nějaké známky toho, že nějak reagují, jak reagují na nařízení Evropské unie o konfliktních minerálech, protože to se hodně liší od toho, co udělali Spojené státy. A možná jedna poslední otázka. Mohla by nám komise něco říct k tomu, do jaké míry hospodářské subjekty začaly tyhle věci využívat. Byly už v roce 2016-17 nějaké iniciativy, třeba partnerství veřejného a soukromého sektoru a další dobré iniciativy. Nesmírně mě nás zajímalo, k jakému vývoji došlo v této oblasti, protože já vím, že společně s hospodářskými subjekty, jenom ve spolupráci se společ... s hospodářskými subjekty se nám to všechno podaří. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pan Venta. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě toto nařízení není možné považovat čistě za nástroj komerční politiky. Musíme na ně nahlížet z širšího mezinárodního pohledu. A to se týká také rozvojové spolupráce. Abychom zaručili efektivitu implementace, je zásadní, zejména pro mne jako pro zpravodaje z výboru DEVE, z pohledu tohoto výboru, aby byla implementována i doprovodná opatření spolu s tímto nařízením. Sdělení z roku 2014 obsahovalo celou řadu doprovodných opatření, která měla eh, přispět k tomu, že na základě pěti různých eh, hlaviček a v různých oblastech práce budou eh, zveřejněny seznamy minerálů. Komise předložila první takový nástroj, první doprovodné opatření na podporu odpovědného dodavatelského řetězce v oblasti konfliktní minerálu, a jak už bylo řečeno, tato, dobrá, tato doprovodná opatření postihují pouze některé z těch 14 pracovních oblastí, které jsou ve sdělení z roku 2014. A proto by mě zajímalo, proto bych rád slyšel od komise, jestli má v úmyslu předložit další doprovodná opatření, která by pokryvala všechno ostatní, co bylo v tom sdělení. A jaký by byl časový plán a rozpočet na takové kroky? nám opravdu není jasné, a myslím, že je to zásadní, vědět, jaké plány má komise v této oblasti. Jsou nějaká další doprovodná opatření financovaná z tohoto nástroje? Pro Evropský parlament je důležité zapojit se do přípravy obou zmíněných doprovodných opatření takže se chci také zeptat, jestli máte v úmyslu zapojit do tohoto procesu, do těchto konzultací Evropský parlament. To bude asi zatím z mé strany všem. Mnohokrát děkuji a se zájmem si vyslechnu vaši odpověď. Děkuji. A teď tady máme tři vystoupení z generálního ředitelství Trade, DEFCO a z EAS. A začneme generálním ředitelstvím Trade. Máme tady paní Sině Raco. Prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, především děkuji, že jste nás pozvali na tuto debatu. A děkuji také, že jste se chopili iniciativy, pokud jde o všechny ty otázky, které se týkají tohoto významného tématu. Jak víte, komise k tomu přistupuje integrovaně, aby se zajistilo, že se ty tzv. konfliktní minerály budou získávat odpovědným způsobem. Loni komise přijala věci, které představují základ takového integrovaného přístupu, ale jak už bylo řečeno, budeme mít také neregulatorní doprovodná opatření na podporu tohoto přístupu. Komise velice aktivně připravuje a implementuje všechna tato opatření ve spolupráci s několika dalšími útvary. A já proto začnu a potom kolegové doplní, co řeknu. Současně je třeba připomenout, že to nařízení vstoupilo v platnost eh, zhruba před půl rokem. A od 1. ledna 2021 teprve všechno začne platit pro podniky. To znamená, že v podstatě svou povahou se hodně těch opatření teprve připravuje. Já nebudu zacházet do podrobností, co se týče stavu všech doprovodných opatření. To necháme na plenárku v březnu. Tam komise formálně odpoví na vaši otázku k ústnímu zodpovězení. Já se omezím na obecnější přehled a také na ty věci, které zmínil pan předseda a zpravodajové. První eh, řada doprovodných opatření je výslovně uvedena v nařízení. Připomenu, že tam patří za prvé pokyny pro podniky, pokud je o identifikaci konfliktních a vysoce rizikových oblastí, dále pokyny pro příslušné orgány členských států, pokud je o tzv. kontroly ex post u vývozců, a potom eh, pokyny k metodologii, aby bylo možné zavést eh, řádné programy, řádného dohledu. Všechny ty věci už se připravují. Další doprovodná opatření do značné míry závisí na tom, jak to nakonec dopadne s těmi prvními a budou následovat. Kromě toho, jak už bylo řečeno, pozorujeme také pokroj u doprovodných, pokrok u doprovodných opatření. Rozhodně chceme naplnit sliby, které jsme na sebe vzali při vyjednávání. Například půjde o podporu malých a středních podniků a opatření, která podpoří využití náležité péče e, směrem dolů, v podnicích směrem dolů. A pokud je otázku pana zpravodaje Winklera a překlad pokynů OECD, má to být hotové na začátku dubna. Také, aby se pomohlo malým a středním podnikům, aby to začaly využívat. Komise by také chtěla zdůraznit, že děláme důležité věci, například vyzýváme k takovým věcem třetí země, aby přijali a implementovali zásady pro odpovědné využití konfliktních minerálů. Vychází to z pokynu OECD A kolega z EAS nám také řekne, jakým způsobem se snažíme zapojit všechny aktéry. Ale e, zmínila bych, že už jsme oslovili několik zemí, jak producentských, ve směru nahoru i dolů. Konkrétně jde o USA, Kanadu, Čínu, Indii, Jižní Afriku, Spojené Arabské Emiráty, Malajzii a Thajsko. Já doufám, že jsem si vzpomněla na všechny. A některé z nich eh, uplatňují svůj vlastní přístup v souladu s pokyny OECD, je to třeba Čína. Ale rozhodně, pokud jde o tu otázku k ústnímu zodpovězení, Poté poskytneme další podrobnější informace. A nyní bych předala slovo kolegovi, panu Lenardu Micimu z generálního ředitelství DEVCO, který se zaměří na naše projekty, které by měly změnit situaci v terénu. Děkuji. Thank you and good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. Já bych jenom eh, doplnil několik slov k těm doprovodným opatřením. Jak zmínila paní McAvan, schválili jsme před několika měsíci, tedy v prosinci, tematický program na podporu eh, odpovědného dodavatelského řetězce eh, ve výši 5,4 milionů eur. Tento program se bude týkat těch oblastí práce, které se týkají rozvojových zemích, a objevily se také eh, ve společném doporučení z roku 2014, to znamená eh, odpovědné získávání minerálů z konfliktních a vysoce rizikových oblastí. Zaměřujeme se na trvale eh, udržitelný rozvoj eh, v těžebních oblastech, eh, v konfliktních a vysoce rizikových oblastech. To znamená, se zaměřujeme na malé řemeslné dílny spíše a doly. A to také umožní snazší transpozic pokynů, co se týče odpovídající kontroly podle OECD a pomůže malým operátorům budování kapacity a podpora kontrole due diligence, podpora eh, subjektům eh, v tomto, eh, v tomto směru a také kontrole. To sníží také prostor pro porušování lidských práv a další nešvaru. co se týče oblastí drobného drobného provozu eh, v těžbě. Eh, I tomu se dostane tedy podpory. Máme také investiční plány a také třetí pilíř, který se eh, týká politického dialogu v EAP a řešením nešvarů se, toto, se tato oblast stane atraktivnější pro investice a také pomůže odpovídajícím ekonomikám. Také se budeme věnovat odpovědnému získávání minerálu e, přímo e, v bodech těžby a e, tato přísnější opatření se bude týkat dovozců, kteří budou muset plnit přísné požadavky na kontrolu bude potřeba zajistit certifikaci i v oblastech třídění a čištění minerálu. Kontraktace projektu, který byl schválen loni, e, právě teď e, probíhá a e, bude se realizovat v rámci Evropského partnerství na téma odpovědného získávání minerálu v rámci partnerství veřejného soukromého sektoru a to jak v oblasti těžby, dovozu, zpracování. To všechno se týká tedy těch oblastí rizikových a konfliktních. Eh, v, obdob, eh, v oblastech těžby minerálu. Zaměřujeme se eh, mimo jiné i na zlato z těchto oblastí a budeme kontrolovat, aby veškerý dodavatelský řetězec byl v souladu s požadavky OECD. Využijeme lokálních aktérů, e, občanské společnosti, nevládních organizací k této kontrole e, Provoz tohoto programu se stále ještě finalizuje a první výzva k podávání nabídek proběhne v druhé polovině letošního roku. To je tedy první tematický projekt, který se týká provádění tohoto nařízení, který má spojitost s podporou OECD při provádění eh, odpovědné kontroly FPI 4 miliony a geografické financování v rámci EDF se týká Mezinárodní konference eh, oblasti Velkých jezer ve výši asi 20 milionů financování, což vlastně splňuje obsah dopisu rozeslaného různým výborům před třemi lety eh, ze strany eh, komisařek eh, Mogherini Malström a komisaře Mimici. Takže to se týká těch doprovodných opatření. A transparentní eh, komunikace bude zajištěna EPRM ve směru k Evropskému parlamentu a členským státům i donátorům a dalším subjektům. Zajistí to, aby komise, SVČ a delegace, kterých se nejvíce týká, Eh, těžba konfliktních eh, minerálů, byli eh, stále aktuálně informováni o pokroku a jsme také ochotni pokračovat dál v diskusi a kontrole pokroku práce v odpovídajících výborech. A teď za ESVČ. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Ve svých otázkách eh, správně poukázali na pět témat těch doprovodných opatření a je vždy dobré muset se zodpovídat z toho, co jsme vlastně dali na papír před třemi, třemi a půl lety. Ta motivace se zaměřuje na jeden element, aby podniky podporovaly eh, odpovědné získání. To závisí na podpoře, které se jim eh, dostává od Evropské unie i OECD. Jde o odpovědné, eh, odpovědné postupy ze strany celého odvětví, tavíren, eh, rafinérií a dalších. Na fóru OECD, já tam jsem předsedou eh, programu řady subjektů a je to veliká příležitost otevřít fórum pro všechny eh, operátory a subjekty. Abych vás rád potkal, na naše, pozval na naše fórum 17. až 19. dubna. Já tomu říkám mini Davos, eh, který se týká dodavatelského řetězce odpovědného získávání minerálů. Eh, můžete se tam dozvědět, jak to vypadá skutečně v terénu od provozovatelů, od nevládních organizací i od vlád, které se tímto zabývají. Pomohli jsme eh, vytvořit řadu konkrétních eh, iniciativ, které se týkaly cínů. A nedávno to vedlo eh, k programu EPRM, o němž byla řeč ze strany DG Devko. Také pokračujeme v dialogu se zeměmi, které se zabývají zpracováváním a spotřebováváním těchto minerálů a, a to ve spolupráci s paní Senia Raco z DG Trade. E, účastníme se tady práce na tomto tématu. Čína nyní zavádí normy due diligence na základě pokynů OECD a také na základě naše, naší podpory vůči OECD. E, to se týkalo překladu. I Indie se stále více zabývá provádění těchto pokynů, co se týče eh, oblasti eh, klenotnictví a využívání vzácných kamenů. Kolumbie se také stává aktivnějším eh, partnerem v tomto pracovním programu OECD. Podpora EU e vůči těmto národním, regionálním a vícestranným aktivitám se vztahuje hm, k řadě iniciativ, patří tam ku příkladu certifikace a poskytování podpory i Eh, malým eh, subjektům, drobným podnikům, které se zabývají buď těžbou eh, a nebo zpracováváním, třeba v Burkině Faso a v dalších zemích, jak o tom hovořila paní McAvan, která se zmínila o své návštěvě ve Středoafrické republice a Eh, mezinárodně aplikovatelné, eh, aplikovatelná eh, certifikace bude vyžadovat ještě součinnost tedy vlád kolem velkých jezer, jak vyplývá ze situace ve zpracovatelském průmyslu. Prozatím podporujeme tuto práci na úrovni regionů. Ke konci roku Eh, předseda eh, Rady bezpečnosti eh, doporučil, aby Demokratická republika Kongo informovala o krádeži certifikátů na vývoz zlata do Dubaje. A pak máme také závěrečnou zprávu odborníků, která upozorňuje na nedostatky v převozu cínu která umožňuje vlastně pašování. Po necelém roce eh, v březnu 2017 dvě skupiny eh, expertů, mimo to mý kolegové, byli zavražděni eh, na návštěvě v terénu v Katanze. I tak due diligence je velice významný krok eh, a eh, i vaše nařízení pomáhá. 90 rafinovaného zlata, 90 eh, rozstaveného cínu a wolframu naplňuje pokyny o ECD a vašeho nařízení. Po čtyřech letech provádění eh, pečlivé kontroly due diligence eh, přineslo značný pokrok pro asi 80 tisíc drobných eh, subjektů v oblasti Velkých jezer se stovkami tisíc členů rodin, kteří na nich závisí. Součástí skutečné výzvy ovšem eh, bude pašování zlata. Téměř 100% tohoto zlata stále ještě mizí eh, z Konga eh, beze stopy a proto se snažíme a komunikaci s dalšími zeměmi, jak tedy co se týče těžby, tak zpracovávání, jako je Dubaj a Indie, když jsme posledně hovořili o GSP+, tak bylo eh, řečeno, že eh, vlastně eh, ta doprovodná opatření sice nejsou <clears throat> nějakou zárukou nápravy celé té situace, ale rozhodně je to malý, ale důležitý krok ve zlepšení té situace v těch zmíněných zemích. Děkuji mnohokrát. Mám čtyři žádosti o vznesení otázek a hovořte prosím přesně a specificky řekněte, na koho ze tří předřečníků se obracíte. Na otázky a odpovědi máme 15 minut. Děkuji. Musím říct, že nevím, proč jsme nemohli obdržet eh, tyto informace na společném zasedání obou výborů, proč budou až na plenárce, ale doufejme, že na plenárce se toho dozvíme tedy více. A já se chci zeptat na nadcházející reformu a přeskum směrnice o nefinančním podávání zpráv a další legislativě o povinné náležité péči. Chtěla bych se zeptat, zda nám komise může již poskytnout nějaké informace o procesu přeskumu směrnici o nefinančním reportingu protože ta by mohla být velice důležitým nástrojem, jak vynakládat tlak na náležitou péči a nepřímo by tak mohla na pomoci implementaci legislativy v oblasti nerostných surovin z konfliktních oblastí. A koho se ptáte, paní Raco? Judith. Děkuji. Nevím, eh, zdá, se, na koho se přesně obrátit eh, ze tří zástupců komise. Snad mi s tím pomůžete, pane předsedo. Já jsem si eh, přečetla informace o prvních činnostech v těch prováděcích opatřeních. Je hezké, že to máme a vzpomínám si, že když jsem před mnoha lety si četla to sdělení a snažila se pochopit, co jsou doprovodná opatření, tak eh, jsem vlastně pochopila, že jde o podporu zemí v oblasti velkých jezer, tak aby mezi sebou dokázali lépe spolupracovat. Nyní, ale když si to přečtu, tak pořád ještě mám nějaké pochybnosti. A myslím, že toto tady bude otázka na DG Devco. Můžete mi prosím vysvětlit, jak ty projekty, které jsou v, eh, v současnosti prováděny, se odlišují od minulosti? My jsme zde měli pilotní projekt, který financovala nizozemská vláda. To byla iniciativa na certifikaci v oblasti obchodu se, s cínem ve spolupráci s těmi společnostmi. A potom tam bylo to Evropské partnerství pro zodpovědné nerostné suroviny, opět to podporuje nizozemská vláda a v podstatě jsou do toho zapojeny opět ty též společnosti. Já jsem si myslela, že tento pilotní projekt už tedy proběhl a chci se zeptat, v čem se tedy nyní to liší od toho pilotního projektu od, který se eh, týkal eh, certifikace minerálu při exportu. Potom tedy jsem to pochopila tak, že toto ještě není úplný návrh, protože se to týká 9,3 milionů eur, z nichž 5,3 milionů pochází od Evropské komise. A tam tedy ještě má být nějakých dalších 20 milionů. A mne by zajímalo, jak bude vypadat celý ten obrázek, protože ta, tam přece nejde pouze o ta doprovodná opatření a ten pilotní projekt. A potom ještě dvě závěrečné otázky, pane předsedo. Hovořili jsme také o veřejných zakázkách ze strany Evropské komise podle nové legislativy. Chci se zeptat, aby mi někdo mohl vysvětlit, jakým způsobem toto bude implementováno. A ta druhá otázka. Stále zde ještě máme ty vůdčí zásady OSN, ve kterých se hovoří mimo jiné také o právu na opravné prostředky a problematiku vymáhání zákona. Chci se zeptat, jak zajistíme, že v těch doprovodných opatřeních se zohlední ty zásady OSN. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem třem zástupcům komise a ESVČ. Asi se všichni shodneme na tom, že zde nehovoříme o technické záležitosti. Musíme se podívat na technické věci, na ty specifické věci, které se váží na politickou, hospodářskou a sociální situaci těch zemí, o kterých hovoříme. Zpráva z Konga ukazuje, že se musíme zaměřit na rychlejší implementaci celého nařízení. Proto má první otázka asi na komisi a ESVČ je, zda jste si vědomi toho, že by mohlo být velice důležité celý ten proces urychlit, i když to nařízení vstoupí v platnost až 1. ledna 2021. A druhá otázka na DG Trade – Databáze a příručka k nařízení jsou nedílnými součásti toho nařízení a jsou důležité pro vybudování příslušných struktur. A já si říkám, zda by nebylo dobré dozvědět se více o tom, jaký je konkrétní stav dodržování příručky a databáze v souvislosti s uplatňováním náležité péče. A za třetí, jak zmiňoval zástupce DG DEFCO, ta doprovodná opatření jsou včetně stimulů. A já se chci zeptat, co to jsou tato stimulující opatření. Stačí tedy eh, říci, že to jsou nějaké nástroje na podporu stimulace, nebo jsou tam i nějaké povinné prvky? Chci se tedy zeptat, jak eh, konkrétně toto vypadá. A potom ještě k těm vůdčím principům. To je pravda, ale máme zde také jednání eh, v Ženevě o mezinárodních závazných smlouvách. A tam by se dalo něco eh, sdílet i s tímto nařízením a já se chci zeptat, jakým způsobem ESVČ podporuje ta jednání v Ženevě. Já budu mluvit německy, aby měla německá kabina také chvilku pauzu. Já mám stručnou otázku. Vzhledem k tomu, že jsme byli ve Středoafrické republice a viděli jsme, že 100 zlata a diamantů se pašuje a tamní konflikt vlastně vznikl čistě kvůli tomu, protože všech eh, ty ozbrojené skupiny mají pod kontrolou veškeré, eh, veškerá těžební místa a doly. Zajímalo by mě, jak eh, vlastně jak EU a ESVČ chce otevřít nějaké aktivity ve Středoafrické republice bez kontroly těchto dolů, protože bez kon- této kontroly bude ten ozbrojený uh, konflikt dále pokračovat. Pan, Sala, pan Zahradil, tři stručné otázky. Mám tři stručné otázky všechny tři na komisi. Číslo jedna. Podporuje komise společnosti, na které se vztahuje toto nařízení, tak aby skutečně e, vynakládali náležitou péči a jakým způsobem. Za druhé, pokud jde o dobrovolnou řádnou péči e, těch společností ve stádích po výrobě, tak eh, ví komise zda plní tyto společnosti pokyny OECD a za třetí, jak se komise staví k těm dvěma eh, klíčovým eh, cílům. Tím je tedy jednak zabránit konfliktům v těch problematických oblastech a zároveň zlepšení hospodářských a sociálních podmínek místního obyvatelstva. Děkuji. Začneme tedy od konce. Nejprve dostane slovo ESVČ. Máte dvě minuty na odpověď. Děkuji. The question, especially the last one. Já jsem možná nezachytil všechny ty otázky. Nevím, eh, možná pan Šolce, tu jeho poslední otázku jsem nezachytil, takže vás asi poprosím, abyste ji zopakoval. Pokud jde o otázku, která se týká eh, Demokratické repu- Středoafrické republiky, tam jsme stále ještě v přípravné fázi. Připravujeme tedy projekt spolu s USAID a ten projekt se týká jak diamantů, tak zlata. Nevím, eh, zda těch 100% pašovaných diamantů, zda to je pravda ale ten proces tedy je stále ještě připravován a také s ohledem na předsednictví Evropské unie kimberlíského procesu v roce 2018. Pokud jde o urychlení celého toho procesu, tak samozřejmě eh, v pokynech OECD pro náležitou péči není vůbec nic, co by společnostem bránilo, aby ta pravidla pro due diligence plnili. My si samozřejmě uvědomujeme závažnost situace v Demokratické republice Kongo. A pokud jde o otázku paní Sargentini a EPRM, e, k tomu ještě něco přidají kolegové z komise. Všichni známe problematiku těch uzavřených e, projektů. A já si myslím, že to je něco, co asi nebude v budoucnosti opakováno. Pokud jde o vůdčí principy OSN v oblasti lidských práv, myslím si, že se blížíme dvěma třetinám členských států, které již vypracovaly příslušné akční plány, ale my jsme se touto otázkou zase tak úplně nezabývali. Nicméně pokud jde o pokyny pro náležitou péči OECD, ty již obsahují, zahrnují ty principy OSN. Já tedy nevím o tom, že by tam byl nějaký eh, střed nebo eh, nějaký eh, problém s aplikací těch principů. Jinak všichni víte, jak se Evropská unie staví k těm eh, právně eh, závazným dohodám o lidských eh, právech, ale tam bychom asi měli tu diskusi přesunout na půdu jiného výboru, výboru pro právo. DG Devko. Ano, my se snažíme o holističtější přístup k celému hodnotovému řetězci, než tomu bylo v minulosti. Chceme mít tedy integrovanější přístup, chceme postupovat prostřednictvím výběrových řízení, která budou zveřejněna v tomto roce. E, výsledky GPGC ukazují, čeho chceme dosáhnout. Chceme posílit podnikatelské prostředí pro ty e, drobné horníky, drobné doly. Chceme formalizovat a certifikovat jejich činnosti. Chceme tam dát více právní jistoty a formalizovat také zastupování v rámci celého toho řetězce. Jsme připraveni začít spolupracovat s těmi, kdo o to mají zájem, EPRM, s autoritami, s orgány členských států a myslíme si, že i prostřednictvím EAP je třeba vybudovat robustnější politický dialog, tak aby v těch velice křehkých oblastech a společenstvích bylo dosaženo nějakých konkrétních výsledků. Samozřejmě ty dopady nebudeme moci změřit za několik měsíců, ten proces je dlouhodobý a jak říkal kolega z ESVČ, nejsou zde pouze pokyny OECD, ale také standardy Mezinárodní organizace práce a další normy, které přispějí k co největší udržitelnosti tohoto odvětví. Ale jsme připraveni spolupracovat s vámi, tak abychom v těch nadcházejících dvou letech skutečně mohli monitorovat to, co provádíme především těch nejvíce zranitelných oblastech. And Sinirazzo, please. Well, uh, thank... Mnohokrát děkuji. Teď možná víc podrobností, protože ty otázky se týkaly přípravy některých těch věcí. Jak už bylo řečeno, už jsme hodně pokročili, pokud jde o pokyny, pokyny pro členské státy a také co se týče identifikace konfliktů, kontrol ex post příručka, na kterou jste se také ptali. O tom už mluvíme s členskými státy. A budeme mít schůzku expertů. Vyzvali jsme i zástupce výboru INTA z Evropského parlamentu, aby se v březnu zúčastnili a také jsme pozvali příslušné orgány členských států. A zpět k tomu, na, k tomu, na co se ptal pan Winkler – to je také ten způsob, jak bychom jim napomohli v tomto procesu. Protože oni se toho procesu účastní, mohou to ovlivnit a mohou se také navzájem od sebe něco naučit. Otázka paní Haudela, pokud je o nefinanční výkaznictví. Už od Loňska dodatek, který vstoupil v platnost, platí i pro konfliktní minerály nebo specifické výkaznictví o povinnosti plnění řádné péče ve velkých podnicích. Takže to už tam je. Co děláme proto, abychom podpořili upstream i downstream všechny tyto podniky, aby začaly tyto věci využívat brzy, to znamená dřív než od 1. ledna 2021. Rozhodně je k tomu vyzýváme a ve směru downstream budeme mít konkrétní opatření a to bude platforma pro transparentnost. Ta má vzniknout taky v průběhu letošního roku. A podniky v tom směru dolů už teď mohou poskytovat informace, jaké mají postupy z hlediska řádné péče. Výborně, děkujeme. Mnohokrát děkujeme za všechny připomínky. Jak vidíte, naši členové mají o tuto věc velký zájem. a parlament už v předchozím funkčním odbí tlačil na to, abychom měli taková opatření. Já vím, že trvá nějakou dobu, než se to zavede a na vlastní oči jsme viděli minulý týden a už jsem také mluvila eh, s některými z těchto států o tom, jaké tam mají problémy se zprávou. I na naší straně je potřeba něco s tím udělat. Já myslím a doufám, že budete parlament dál informovat a pokud bude problém s dodržováním předpisů, pokud nějaké problémy, dejte nám vědět. Příliš často se stává, že hned na začátku někdo říká, o, my jsme věděli, že to je těžké a neproveditelné a tak dále. Nicméně děkuji, že jste přišli. Já jsem ráda, že v Číně, byla jste i o Indii, že se věci zlepšují a vzniká jakýsi globální model. Připojují se i ostatní. A o to taky vždycky částečně šlo. Já tady doufám, že nás budete dál informovat. Budeme mít také debatu s komisařem. Nevím, který komisař to bude na plenárce příští měsíc. Takže mnohokrát děkuji. A kolegům z výboru DEVE bych chtěla říct, že náš výbor se znovu sejde ve čtyři hodiny ale musíme jít do budovy PHS 5B001. Je to eh, ve stejné budově, kde je Hemecyklus, takže budeme mít také slyšení. Děkuji, Bernte, za to, že jste nás pozvali a těšíme se na další spolupráci. Linda, mnohokrát děkuji. Kolegové, děkuji, že jste se k nám připojili. Já myslím, že to je dobrá věc, takto věcem přistupovat společně a jsem si jistý, že komise si poznamenala, co chceme vědět. A příští měsíc proběhne plodná debata a myslím, že zítra v obou výborech schválíme otázky. Děkuji, že jste se k nám připojili.